Doufám, že máte všichni sebou elektronické hlasovací kartičky, protože u hlasování, která vycházejí těsně, tam, um, jak známo, hlasujeme elektronicky. Takže můžeme přejít k bodu číslo 7 našeho programu a sice průmyslové emise, zpráva Holgera Kramera. Hlasovací seznam máte před sebou. Je tady jeden kompromisní balíček, který je zcela předu a který e, různé části této zprávy a e, této legislativy e, také pokrývá, tak bych se rád zeptal, kdo je pro kompromisní balíček. Kdo je pro? Kdo je pro kompromisní balíček? Děkuji. Kdo je proti kompromisnímu balíčku? Děkuji, kdo se zdržel hlasování. Pak velkou většinou toto bylo přijato. Ještě nám to usnadní celou řadu dalších hlasování. A pak tedy Můžeme přejít k pozměňovacím návrhu 9. Zpravodaj, kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 83. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Návrh 84. Pro? Proti. Drželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 10. je oddělené hlasování část první. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Zdrželi se přijat druhá část. Pro. Proti zdrželi se, zamítnut, ale můžeme ověřit. Takže ověříme druhou část. Teď to funguje. Takže zahajuji hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 10. Zavírám hlasování. Tak to bylo jasné. 9 pro, 31 proti, takže zamítnut. Identické pozměňovací návrhy 85, 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 87 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 87. So, beendet. Ukončeno. to bylo těsné přijat, 21 pro, um, pardon, 23 pro, minus 21 přijat. Identický. 88, 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Identicky 92, 93, 94, tyhle tři, kdo je pro, Pro, proti, strželi se zamítnout. Beendet. Zavírám. 28 pro, 20 proti. Přijat. 92, 93 přijato. Dále odpadá 94 a přecházíme k 95. Kdo je pro 95? Proti? Zdrželi se zamítnut. Ověříme 95. Uzavírám. Zamítnuto, jak jsem viděl. 23 pro, 27 proti. A teď 96, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 98 a 99 jsou identické pro. Nejprve 97, pardon. 97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 98 a 99 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 13. Pro? Pro, proti, zdrželi se zamítnout Stovka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále pokračujeme. Strana 5. A sice identické pozměňovací návrhy 117 a 118, 119. Kdo je pro tyto návrhy? Pro, proti, zdrželi se přijat. 120. Pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 121, 122, 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale ověříme. 121, 2 a 3. Ověříme. Uzavírám hlasování. Tak to bylo opravdu těsné. Zamítnuto. 25 ku 25. Dále nepřípustné 124. Přicházíme k 20. Kdo je pro? Návrh 20. Spravodaj. Kdo je proti? Zdrželi se přijat. 21. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 125. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 126. Pro. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Tak, musíme hodně listovat teď, až do jedenácté strany, dole. Änderungsantrag návrh 23 zpravodaje, kdo je pro? Pro, proti. Zdrželi se. A věříme. 23 zpravodaje. Zavírám. Těsně přijato 26 ku 24. 165 pro, Proti? Zdrželi se zamítnout. 24 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 25 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 26 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 27 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 28. Chcete ověřit? Dobře, 27. ověříme. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. Tak je to jasné, přijato 20, 32 ku 22. Tak jsme u návrhu 28 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 166 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 170, 167 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 168 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Dále 171. Kdo je pro 171? Proti? Zdrželi se zamítnout. 172 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 175, 176 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 173 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 174 bylo staženo, 177 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. Identické jsou 178, 179 a 180, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže jasně zamítnuto. 22 pro, 33 proti. Nyní se dostáváme ke 181. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Identické jsou 182, 184. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme to. 182, 184. Ověříme to. Končím hlasování. Přijato 31 hlasů pro, 26 proti. Přijato. Tak nyní návrh 185, 186, 187 a 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověříme to. Hlasujte. Končím hlasování. 27 pro, 29 proti, takže jak jsem řekl, zamítnuto. Nyní se dostáváme ke 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Pane Rosy, 193. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto, takže pan Rosy hlasuje proti svému vlastnímu návrhu. Dobře, 192 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 194, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 195, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hm, řekl bych, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Hlasujte, 195. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. Takže 29 ku 27 zamítnuto. 196, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 197. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 198. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 199 je stažena, takže se dostáváme ke dvoustovce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 201, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 202, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třicítka, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujte o první části třicítky. Končím hlasování. Tak bylo to těsné, ale 28 je pro, 27 proti, takže přijato, ale těsně. Dále pokračujeme 207, to je dole na stránce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třicítka, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třicátka, třicítka, třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokračujeme návrhem 213 pana Zebra. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní jsme u návrhu 216 a 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 219, Gardíny, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 220, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Návrh číslo 221, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, 221 hlasujte. Konec hlasování. 29 hlasů pro, 26 hlasů proti, přijato. Takže číslo 221 je přijato. Návrh číslo 222, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 223, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 224, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Takže hlasujte elektronicky 225. -ka. Konec hlasování. Ano, je to zamítnuto. 25 hlasů pro, 33 hlasů proti. Návrh číslo 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to, takže 226 hlasujte. Konec hlasování. Ano, je to pravda, je to tak, zřetelně zamítnuto. Tak, kde jsme teďka? Ano, 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nechám to ověřit, takže hlasujte o 227. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 26 hlasů proti. Přijato. Takže návrh číslo 232, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Na další stránce návrh 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže proti. Myslím, že je to zamítnuto. Dobře. 244, 246, identické návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Na stránce 18 návrh 264 pana Gardiny. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Návrh 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 266, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k návrhu. Ano, pane kolego Kramre, eh, máme tady chybu v hlasovacím seznamu doporučení zpravodaje u 6 a 7 musí být plusko. Takže zpravodaj je pro ten další pozměňovací návrh 267 Schnellhardt Florence, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Jedna čtyřicítka, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 42. 42 odpadá a pokračujeme číslem 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ale můžeme to samozřejmě ověřit, takže hlasujte o návrhu číslo 43. Konec hlasování. Ano, bylo to těsné, ale návrh byl přijat. Takže 30 hlasů pro, 28 hlasů proti. A nyní se dostáváme k návrhu číslo 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Návrh 272. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Identické návrhy 273, 74 a 75, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Hlasujte. Končím hlasování. Je to těsné, ale návrhy byly zamítnuty 28 hlasů pro, 29 hlasů proti. Dvěstě sedmdesát šest, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Identické návrhy 44 a 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 45 a 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme to, hlasujte o 279. Konec hlasování. Přijato 30 hlasů pro, 27 hlasů proti. Ano, bylo to těsné, ale člověk to vždycky dobře vidí. Takže jsme u 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 50. Dobře, ověříme 49. Hlasujte. Končím hlasování. Tak je to ta stejná většina 30 ku 27. A nyní jsme u čísla 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále číslo 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 286. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Identické návrhy 287 a 288, kdo je pro? Eh, pan Kramer by to chtěl ověřit. 286, dobře, tak to ověříme. Hlasujte o 286. Konec hlasování. Ano, bohužel se to nezmění, bylo to přijato. I když zpravodaj hlasuje proti. 287 a 288, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Až jsme na další stránce. Číslo 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Identické návrhy 291 a 292. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? <laughs> Bohužel to, pane Ouský, nevystačí, je, je zamítnut. Číslo 295 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Hlasujte o 295. Konec hlasování. 26 hlasů pro, 30 hlasů proti, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296, kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Identické návrhy 297 a 298. Pro, proti, Zdrželi se přijato. Číslo 299, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 300, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 301, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 302, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 303, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Budeme pokračovat 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 309, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 310, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 311, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 312, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 313, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 314, kdo je pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 315, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme to? Dobře. Hlasujte o 315. Konec hlasování. 25 hlasů pro, 31 hlasů proti, zamítnuto. Číslo 317, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 318, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 319, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 321, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 324 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 326, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 327, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 328, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 329, kdo je pro? Tak 328 ověříme elektronicky, hlasujte. Eh, členů EPP je o jednoho víc. Jeden z nich musí výmout kartičku, pan Loco, přišel moc pozdě. Ano, teď je správný počet, takže končím hlasování. Takže zřetelně zamítnuto 32 proti, 23 pro paní Klasová. Nyní se dostáváme k 329. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 330. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Identické návrhy 331 a 332 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 333, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 334, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 335, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Takže 335, hlasujte. Konec hlasování. Ano, bylo to těsné, ale přijato. Dále 338. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 339. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 340. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 341. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 346. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 348 ověříme. Hlasujte. Konec hlasování. Je to více než jasné. Je to nad slunce jasnější, že je návrh zamítnut. Dále 349, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. 349 hlasujte. Konec hlasování. Je to těsné, ale zamítnuto 29 k 27. Identické návrhy 350 a 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 352 a 353 identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to těsné, ale myslím, že je to přijato, takže to ověříme. 352 a 353. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Ano, je to zamítnuto. Dobře, a nyní se dostáváme k úvodním ustanovením číslo 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Identické návrhy 57 a 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, takže 58 ověříme. Konec hlasování. 32 hlasů pro, 26 hlasů proti. Přijato. 59 odpadá a tak se dostáváme k 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme 60. Hlasujte. Tentokrát se všichni nezúčastní. Dobře, tak konec hlasování. 32 hlasů pro, 22 hlasů proti. Prosím vás, byl to teď vtip, nebo jste to myslel vážně? No, nevadí. Dobře, dostáváme se k 1,60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujte o jedničce. Konec hlasování. 31 hlasů pro, 27 hlasů proti přijato. Číslo 62 a 63, ne, 2 a 64, identické návrhy, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Číslo 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto číslo 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto 72. Kdo je tak ověříme 1,70. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Ano, 26 hlasů pro, 30 hlasů proti. Je to tak. Číslo 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 74 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 3 a 75 identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prosím, dobře, ověříme to. <laughs> Vy mi nevěříte. Takže hlasujte o čtyřce. Konec hlasování. 35 hlasů pro, 23 hlasů proti, Celá zřetelně přijato. Návrh 78, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato nyní se dostávám k číslu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A, už jsme se dostali na konec. To je skvělé. Takže tím pádem se dostáváme k závěrečnému hlasování návrhu legislativního usnesení. Je zde jen jedno hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A tento návrh legislativního usnesení byl přijat 40 hlasy proti 13 hlasům proti. Srdečně blahopřeji panu zpravodaji, paní Kram, panu Kramerové za e, skvělou práci. Blahopřeju také všem stínovým zpravodajům a sekretariátu, kteří připravili tady ten velký štos pro naše hlasování, takže vám děkuji. Eh, odvedli jsme velký kus práce v ochraně životního prostředí. So. <laughs> Ähm, wir sind mitten in der Abstimmung. Tak. Hmm. Es geht weiter. Budeme pokračovat s hlasováním. Äh, dem Tagesordnungs... A to bodem pořadu jednání 9. Asi hm. zase takové horké želízko a sice návrh doporučení na druhé čtení, stanovisko Rady k prvnímu čtení a jedná se o schválení nařízení Evropského parlamentu a Rady a sice závazky pro provozovatele povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a zpravodaj Caroline Lukas. Takže zastoupena, zastoupena je paní Hasi. Takže můžeme hlasovat. Máme tady celou řadu konzolidovaných eh, pozměňovacích návrhů. Pokud ti, kteří nechtějí naslouchat, by prosím třeba opustili sál, to by nám práci ulehčilo. Ti, kdo se nechtějí účastnit, prosím, běžte někam ven, je tam spousta místa do kafeterie nebo na chodbu, tak teď už nám to funguje. Máme osm konzolidovaných pozměňovacích návrhů. Nyní vyvolávám konzolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Číslo 3. Proti? Zdrželi se přijat. 4. Pro? Proti? zdrželi se, přijat. Pět pro, proti, zdrželi se, přijat. Šest. Šest. Pokud chceme o tomto hlasovat, tak nevidím problém eh, v hlasování k ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak to uděláme později, k šestce. Já tady mám ústní pozměňovací návrh se 117 od terodos eh, Kukol Palapis. Ne, je to ústní pozměňovací návrh 6C, a sice provozovatele, kteří eh, mě dávají na trh dřevo a dřevařské výrobky. Eh, tady je 50 tisíc euro gramu na gram. Ano, takto máme konsolidovaný pozměňovací návrh 6, proto bych se chtěl zeptat, jestli je někdo proti kolega, kolegyně Hasi. Jménem zpravodajky, která nemohla být přítomna, eh, jsem proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Spravodajka eh, by byla podpořila tento ústní pozměňovací návrh jenom za podmínky, když, že kompromisní balíček by byl selhal, neprošel a kdyby její původní pozměňovací návrh 29 eh, by nebyl schválen. A Eh, pokud sledovatelnost by byla rozšířena pozměňovacím návrhu 117, pokud by to bylo schváleno. Ale toto nevyšlo kvůli kompromisnímu balíčku, takže musím eh, vyslovit námitku. Ano, bylo eh, to důležité, že se dokonce povstala, takže námitka, tím pádem tento ústní pozměňovací návrh padl a budeme hlasovat o konzolidovaném pozměňovacím návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď články. Pozměňovací návrh 19 pro. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 ověříme. Otvírám hlasování. A uzavírám. 32 ku 24, paní Weisgraber přijato. I nám odpadá 101 od Ani Weisgerber a přecházíme k 21, 23. Kdo je pro? 21, 23. Proti? zdrželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověříme 24. Otevírám hlasování, funguje nám přístroje. Uzavírám hlasování k 24. Ukončuji hlasování. 31 ku 24 přijat. Bylo to v pořádku. Takže 105 pro. proti, zdrželi se, zamítnut. 106 pro, proti, zdrželi se, přijat. 107 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pokračujeme 109. Tak 109 pro Proti? Zdrželi se přijat. 111 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 113 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 28. Spravodaj. Spravodajkyně. Pro, proti, pro, proti, zdrželi se, přijat. 116 pro, proti, zdrželi se, přijat. Další stránka. 118 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 119 pro, proti, zdrželi se přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se, říkám přijat, ale chtěli se to ještě přeskoumat, takže 32 přeskoumáme. Otevírám hlasování. A uzavírám hlasování. Nestačilo to? Bylo to většinou přijato 34 ku 22, je to dost jasný výsledek. Tak, potom 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijat. 34. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 124 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 35 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. Dobře, tak 35 ověříme. o jednoho, jedno navíc. Tak někdo byl hodně rychlý. No, se to nevyplatilo. Tak, teď je to pořádko. Paní Zome vytáhla, takže eh, hlasování ukončuji. 23 pro, 32 proti. Je to jasné, zamítnuto. Sto dvacet pět. Zaženu tak 126. 126. Bylo staženo? Takže staženo, dobře. Identické 128, 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 130 pro. Proti? zdrželi se přijato. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se přijat. 132 Pro. Proti zdrželi se, zamítnout 37 pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 134 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 40. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 135 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 41 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 42. S ústním pozměňovacím návrhem. Tu hasi. Pane předsedo, opět musím vznést námitku vůči tomuto ústním pozměňovacímu návrhu, protože tento návrh zcela mění původní mm, pozměňovací návrh protože e, tady opouští e, hlavní bod původního ústního pozměňovacího návrhu a sice umožnit komisi eh, pouze, aby doplnila eh, tato akta přenesené pravomoci, ale neoslabit. A proto jsme proti tomu. Ano, žádný ústní pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat o původním textu 42. Kdo je pro 42 eh, v původním textu? původním textem. Proti? Zdrželi se přijat. 43 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 44, 45 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 46 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 145 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 48. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 147 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 49 a 140 pro. A na druhé straně máme ještě 141. Tedy tyto tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 50. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Identické 142, 143 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 144 pro, proti, zdrželi se přijat. 51 pro, proti, zdrželi se přijat. 52 pro, proti, zdrželi se přijat. 53 pro, proti, zdrželi se přijat. 148 pro, proti, zdrželi se přijat. 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 149 pro, proti, zdrželi se přijat. 150 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 56 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 151 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 57. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 152 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 58 oddělené hlasování. První část pro. Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijat. 153 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 59 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 60 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme 64. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 24 ku 30. Dále 154 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pokračujeme 65. Pro. Proti zdrželi se přijat 67, pardon, 66, pro, proti, zdrželi se přijat 67, pro, proti, zdrželi se přijat 156. Tak 67 chcete ověřit? Vždycky stejná většina, 67 ověříme. Uzavírám hlasování. 29 ku 27. Přijat. 156 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 68. Pro, proti, zdrželi se přijat. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 69 pro, proti, zdrželi se přijat. 159 a 160 pro, proti, zdrželi se přijat. 161, 162 pro, proti, zdrželi se přijat. 163, 164 pro, proti, zdrželi se přijat. 165, 166 pro, proti, zdrželi se přijat. A 167, 168 pro, proti, zdrželi se přijat. 169, 170 pro, proti, zdrželi se přijat. 70 a 171 pro, proti, zdrželi se přijat. 172, 173 pro, proti, zdrželi se přijat. 71 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď se dostáváme k úvodním textům. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 73, 74 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Jednička pro. Proti. Zdrželi se přijat. 75 pro. Proti zdrželi se přijat. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 77 odděleným hlasováním, první část. Kdo je pro? První část. Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijat. 79 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 81 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 82 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 83, 84 pro. Proti? Zdrželi se přijat. Trojka pro proti, zdrželi se přijat. Čtyři odděleným hlasováním, první část pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Pět pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Osmdesát sedm pro, proti, zdrželi se přijat. Osmdesát osm pro, proti, Zdrželi se přijat. 6 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pokračujeme 93 dole. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 11 pro proti, zdrželi se přijat. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 95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 57 pro, proti, zdrželi se přijat 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 17 oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. 99 pro. Proti. Zdrželi se přijat. A 100 pro. Proti. Zdrželi se přijat. A 18 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Tak, i tady už máme ještě jedno hlasování o návrhu eh, legislativního usnesení. Takže otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. A je zde skvělý výsledek 49 pro, 6 proti, 2 zdržení. Blahopřeji zpravodajce paní Lukasové a všem stínovým zpravodajům, panu Sarkorasimu a také sekretariátu za skvělou práci. Srdečně blahopřeji. A tím jsme na stejné úrovni jako USA, abychom zakázali import eh, ilegálně těženého dřeva. Äh, Dobře, kolegové, budeme pokračovat třetím velkým hlasováním, které dnes máme na pořadu jednání o návrhu usnesení pro druhé čtení. O nových potravinách. Spravodajkou je Kartika Tamara Liotard. Nemáme před sebou žádné konsolidované návrhy, žádné kompromisní návrhy, ale jen celou řadu jednotlivých pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Začínáme číslem 38 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 40. Oddělené hlasování, první část. A máme tady celkem čtyři části. Je to tak? Dobře, ty čtyři části jsou spolu. První část tedy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 134, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Také přijato, ale ověříme to, takže ověříme druhou část. Hlasujte. Kon, konec hlasování. Ano. 29 hlasů pro, 26 hlasů proti, přijato. Číslo 43, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 44, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 45, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 48, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 49, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 50, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 51, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 53, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 57, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 136, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 137, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 60, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 62. Chcete ověřit 61? Dobře, hlasujte. Konec hlasování. 15 pro, 40 proti, zamítnuto. To je ale zvláštní. Tak číslo 62, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 63, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 64, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 65, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 66, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 70, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 100, 140, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 73, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato číslo 77 s orálním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 79, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 80, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 82. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, já myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Hlasujte o 87. Konec hlasování. Takže jasně přijato. Je to tak. Číslo 88, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 145, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 91, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato 92, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato číslo 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato číslo 94, oddělené hlasování, první část pro? Proti? Zdrželi se, přijato druhá část pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 95, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 98, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 100 pro? Proti? Ověříme to. Hlasujte o čísle 100. Konec hlasování. No, vidíte, bylo to těsné, ale zamítnuto. Číslo 101. Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 102 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 104, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 105, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 106, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 107, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ano. Číslo 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Hlasujte o 111. Und Konec hlasování. 31 hlasů pro, 23 hlasů proti, přijato. 112 dafür. Číslo 112 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 147, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 113, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 114 pro? proti, zdrželi se, přijato 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 19 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 148, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 120. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 121, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Číslo 122, kdo je pro, kdo je proti, Při, zdrželi se, přijato. Číslo 123, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kdo, 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 125, kdo je pro, Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se k úvodnímu ustanovení 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka? Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato číslo 10. Dělčí hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Druhou část ověříme. Hlasujte. Konec hlasování. Ano, bylo to velmi těsné. 28 hlasů pro, 27 hlasů proti přijato. Číslo 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato číslo 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 15. Pro? Proti. Zdrželi se přijato číslo 16. Pro? Proti. Zdrželi se přijato číslo 17. Pro? Proti. Zdrželi se přijato číslo 18. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 19 pro, prosím, chcete ověřit 18? Dobře, hlasujte o 18. Konec hlasování. Bylo to zcela jasné, 40 hlasů proti. Pane kolego Rosy, bylo to opravdu jasné. Takže 18 zamítnutá, dostáváme se k 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 20 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato číslo 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je návrh zamítnut, ale ověříme to, takže hlasujte o 128. Konec hlasování. Ano, návrh je zamítnut. Číslo 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 29, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 130, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 30, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 31, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato číslo 33. Kdo je pro? Proti? Ověříme to, takže hlasujte o 33. Konec hlasování. Je to 29 hlasů pro, 25 hlasů proti, návrh je přijat. Číslo 34, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Číslo 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 37, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 133 nám ještě zbývá s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Máme před sebou pouze jedno hlasování, které nyní zahajuji. Končím hlasování. 49 hlasů pro, 2 hlasy proti, dva posla- tři poslanci se zdrželi. Blahopřeji paní zpravodajce Kartice Tamaře Liotard. Blahopřeji také všem stínovým zpravodajům a sekretariátu. Blahopřeji všem za odvedenou práci. Dobře. Dnes ráno nám šla práce dobře od ruky. Děkuji, že jste byli přitom. A měli jsme 400 různých hlasování. Pan komisař Dali je ve výboru pro zemědělství a jak bylo ohlášeno, přijde ve čtvrt na 12. Nyní jsme si tedy zasloužili půlhodinovou přestávku. V 11 hodin 15 doufám, že přesně budeme dále pokračovat s panem komisařem pro zdraví. Děkuji vám, že jste hlasovali a nyní vyhlašuji přestávku. Tady.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

Tak, milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat. Postavil jsem si před sebe malé sluníčko konventu Majersových, kteří dnes hovoří o ochraně klimatu v hemicyklu. Teď tu ale vítám pana komisaře Johna Dalího s jeho kolegyněmi a kolegy. A samozřejmě, že v popředí nyní bude téma zdraví. Pan komisař, eh, pana komisaře Dali jsme minulý, eh, minule viděli přeslyšení a už jsme samozřejmě provedli jednu výměnu názorů. Nyní probíhá vypracovávání pracovního programu s příslušnými komisaři a diskuze o pracovním programu. Vy jste, pane komisaři, byl ve výboru pro zemědělství, tam vás pravděpodobně kolegové zahrnuli řadou otázek, takže jste dorazil o něco později. Nyní tedy hned začneme vaší prezentací a potom budeme mít ještě čas na otázky a vaše odpovědi. Proto vám nyní hned uděluji slovo a prosím, představte nám svou představu o e, vašem funkčním období a o důležitých tématech vašeho funkčního období. thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane Leinene. Právě jsem přišel z výboru Agri a omlouvám se za spoždění, s nímž jsem se dostavil na tento výbor. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že tady dnes mohu poprvé před tímto výborem od svého slyšení v lednu vystoupit. Pro mě je to velice důležité, protože chci s vámi, poslanci Evropského parlamentu, vést eh, úzký dialog. Jsem přesvědčen, že sehráváte klíčovou roli v tom, aby práce institucí se vždy zaměřovala na prospěch našich občanů. Proto chci s vámi úzce spolupracovat, abych zajistil, že společně naše činnost povede k lepšímu životu lidí. Nyní tedy k pracovnímu programu Komise na rok 2010. Dovolte, abych zdůraznil hlavní priority a e, kontext, v němž tyto priority budou prováděny. Strategie Evropa 2020 je takovým souhrným rámcem pro strategii udržitelného, inteligentního a inkluzivního růstu. Politické oblasti, v nichž sdělíme odpovědnost, budou klíčovým příspěvkem k naplnění této vize, ať už na zlepšením zdravotního stavu našich občanů nebo eh, potravinářské politiky nebo prostřednictvím odpovědných inovací, které jsou ve prospěch spotřebitelů a pacientů. U této konkrétní iniciativy dovolte, abych zdůraznil pár myšlenek. V loňském roce Eh, epidemie chřipky H1N1 byla skutečným testem krizového řízení na úrovni národní, evropské i celosvětové. A teď je čas podívat se na zkušenosti, eh, které jsme se mohli naučit a zlepšit naše systémy tak, abychom byli příště lépe připraveni. Velice vítám účast parlamentu na snaze ke zlepšení připravenosti a reakce na budoucí pandemie. V únoru mé útvary vás vyzvali, abyste jmenovali ty, kteří se zúčastní eh, hodnotícího procesu, pokud o to budete mít zájem. Také jsem provedla revizi prvních čtyř měsíců eh, pandemie a za několik měsíců vám také pošleme zprávu o stavu očkování. Dále také jsme dělali eh, takový přeskum, jak probíhaly eh, komunikace a informování. Na mezinárodní úrovni byla komise vyzvána, aby se zúčastnila revize VHO, tedy Světové zdravotnické organizace, a e, aby se zúčastnila také jednání o sdílení poznatků o virech. Se Světovou zdravotnickou organizací také spolupracujeme, pokud jde o celosvětové řízení v případech pandemí. Všechny tyto iniciativy e, budou podkladem pro návrh komise, který vznikne v tomto roce a který se bude týkat zlepšení kapacit EU, pokud jde o připravenost a reakci na pandemie. Nyní dovolte, abych přešel k tabáku, k cigaretám. Všichni víme, že e, tedy je závislost na tabáku, že tabák zabíjí a Evropa by mohla ušetřit mnoho životů a utrpení, pokud by snížila konzumaci e, cigaretových výrobků. A za tímto účelem tedy chci navrhnout revizi směrnice o tabákových výrobcích. Měli bychom pokrýt nové tabákové výrobky, které se na trhu objevily, tak abychom také zlepšili varování, zdravotní varování eh, občanů před riziky eh, tabákových výrobků a chceme také zajistit lepší ochranu mladých lidí. Během svého funkčního období také chci revidovat směrnici o klinických zkouškách a revidovat směrnici o veterinárních lékařských léčivých příspěvcích, tak abychom vyřešili ty nedostatky, které byly zjištěny. Tyto iniciativy jsou důležité pro ochranu veřejného zdraví, pro konkurenceschopnost průmyslu a pro snížení administrativní zátěže. Doufám, že budu eh, se moci spolehnout na vaši podporu v tomto ohledu. Také bych měl zmínit revizi směrnice o léčivých eh, přístrojích a zařízeních, včetně diagnózy in vitro. Snaha je zajistit bezpečnost pacientů a uživatelů těchto zařízení na dobře fungujícím vnitřním trhu. Inovace a konkurenceschopnost v odvětví, to jsou další klíčové aspekty, které chceme mít na paměti. Nyní přejdu k citlivým otázkám které spadají do naše společné působnosti. To jsou klony a GMO. Nejprve tedy GMO a dovolte, abych oddělil otázku autorizací a pěstování. Pokud jde o GMO, můj základní přístup je velice jednoduchý. Nejsem pro nebo proti GMO, ale chci eh, přijímat rozhodnutí na základě vědeckých poznatků. Když eh, vědecké posouzení určitého výrobku ukáže, že právní eh, předpisy jsou splněny, tak nevidím důvod, proč být proti povolení. Samozřejmě nemůžeme být Eh, jaksi zodpovědní za to, že by Evropa s inovacemi byla pozadu. Pokud jde o povolování, postup schválený parlamentem a radou v roce 2003 eh, zůstává pro nás východiskem. Je třeba, aby ta diskuse o GMO byla vedena na racionální úrovni. Hovořil jsem eh, s výrobci plodin a řekl jsem jim, že oni musí prostě informovat o GMO. My se musíme shodnout na harmonogramu přístupu k antimikrobickým genům. Je skutečně třeba, aby lidstvo mm, nebylo nějak poškozeno naším, tím naším procesem. Chceme zajistit také, že budou vědecké poznatky přesné a že budeme zlepšovat naše techniky umožňující vědecké posudky. Příští čtvrtek se zúčastním s aktéry otázky GMO a budu se zajímat o jejich náměty. Pokud jde o pěstování, poslanci určitě vědí, že v pracovním programu komise je naplánováno, že v létě přijdeme s konkrétní iniciativou ohledně toho, jak umožnit členským státům svobodu, aby se sami rozhodovali, zda povolí nebo nepovolí eh, geneticky upravené plodiny na svém území. Tato iniciativa má mu plnou podporu a právě odrazí názor, který vyjádřil předseda Barroso ještě před vytvořením kolegia. Pokud jde o klonování, na lednovém slyšení jsem se zavázal, že předložím do konce tohoto roku zprávu. A to je také obsaženo v pracovním programu. Chci vytvořit jasný a konzistentní přístup ke klonování, který bere v úvahu celou škálu evropských zájmů. Útvary komise v současnosti konzultují všechny zúčastněné strany, tak abychom si vytvořili vyvážený obrázek. Je jasné, že mnoho poslanců o toto budou mít velký zájem. Pracovní program také obsahuje revizi pravidel pro financování oficiálních kontrol pro potraviny a krmiva. Toto ehm, se provádí na základě externího vyhodnocení z roku 2008. Smyslem revize je zavedení flexibilnějších a jasnějších pravidel pro tzv. inspekční poplatky, tak aby členské státy měly opravdu vhodné zdroje a kromě toho také chceme revidovat ehm, texty týkající se uvádění na trh osiva, tak abychom zajištili přítomnost kvalitního osiva na vnitřním trhu. Pokud jde o zdraví a e, pohodu, máme následující priority. Nové právní předpisy o zdraví zvířat, kde bude jasné regulační rámce, pro zdraví zvířat také připravujeme sdělení týkající se druhé evropské Eh, strategie pro eh, pohodu zvířat. Pokud jde o přepravu zvířat, eh, to je další iniciativa, která by měla se zařadit mezi priority naší politiky v roce 2010. Určitě budete souhlasit, že pracovní program pro rok 2010 i po něm musí se zaměřovat i na inovace. Pokud jde tedy o inovace a vědecké poznatky, já jsem pro inovace a chci se plně angažovat v maximalizaci přínosů vědy, ale ne za jakoukoliv cenu. Chci eh, prosazovat politiku odpovědných inovací. Zároveň musíme samozřejmě zohledňovat i otázky rizik a bezpečí. Eh, nositelé inovací také musí zajistit, že jejich výrobky jsou pro spotřebitele eh, prospěšné, ale ta důvěra nepřichází sama o sobě, je třeba ji získat. A samozřejmě eh, je třeba, aby spotřebitelé i prostřednictvím médií měli vyvážené a otevřené informace. Vědu bychom měli mnohem více zapojit do své činnosti. To je důležité i pro potravinářský průmysl, který samozřejmě vyvíjí nové výrobky a sehrává tedy v tom důležitou úlohu, aby eh, rozptýlil určitá podezření, která někdy panují mezi evropskými občany. Doufám, že mě tedy podpoříte u těchto hlavních zásad pro klíčová témata. Než eh, ukončím, ještě se zmíním o pár otázkách, které nejsou v pracovním programu, ale jsou také důležité. Pokud jde o farmaceutické výrobky, tak eh, si ceníme pokroku, který byl dosažen v interinstitucionálních dohodách a doufám, že se podaří ještě dořešit otázku informovanosti pacientů. Jsem pevně přesvědčen, že informovanost pacientů je nezbytná. Internet je zaplaven informacemi o léčivech, eh, pacienti se na ně dívají. Bez ohledu eh, na to, zda my v EU k tomu přijmeme nějaký právní předpis k znalosti. To je ten největší nástroj, který naši občané mohou mít. Je třeba zajistit, aby pacienti měli přístup ke spolehlivým a kvalitním informacím. A to je v pozadí eh, návrhu komise. Chceme nové právní předpisy, které umožní pacientům, aby přijímali informovaná osvícená rozhodnutí o svém zdraví. Vím, že někteří pocitují z toho obavy, ale mohu vás ujistit, že Eh, poté, co Evropský parlament tady bude hlasovat v prvním eh, čtení, jsem připraven eh, se dívat na vaše pozměňovací náhrady i návrhy i z pohledu pacienta. Pokud jde o přeshraniční zdraví, setkal jsem se s ministry zdravotnictví před několika týdny. Španělské předsednictví vyzvalo členské státy, aby se zamysleli, jak vyřešit tyto přetrvávající otázky. Já jsem optimista, myslím, že na radě by mohlo být dosaženo dohody možná už v červnu v této důležité otázce. Ten text rady možná není úplně přesně takový, jako bychom si přáli, ale je důležité dospět ke společnému postoji rady, tak aby parlament mohl pokračovat v diskusích ve druhém čtení a to, co možná nejdříve. Jsem vám vděčný za podporu návrhu komise a věřím, že se na vás budu moci znovu spolehnout, tak abychom dospěli k výsledku, který bude prospěšný pro pacienty v celé EU. Konečně, pokud jde o provádění eh, otázky eh, potravinových eh, požadavků na trhu, chceme toto zkoumat Eh, a postupovat krok po kroku. Pokud jde o výživové profily, je třeba eh, vlastně ukázat, jaké jsou eh, prospěchy a nevýhody některých potravin, například problémy potravin, kde je hodně soli, cukru a podobně. Žádné potraviny nechceme zakázat, ale potraviny, které budou překračovat určité meze, tak nebudou moci být v reklamě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 Potravinářský průmysl eh, samozřejmě eh, je proti a eh, parlament má hlasovat o pozměňovacím návrhu, který by vlastně vyškrtnul toto, ty výživové nutriční profily z toho označování. Já bych vám chtěla říci, že tyto informace jsou velice důležité pro spotřebitele a neměly by tedy být vyškrtnuty. Pane předsedo, vážení poslanci, to byl stručný přehled témat, kterými se budeme zabývat v rámci pracovního programu komise v tomto roce a také jsem se zmínil o některých dalších tématech tématech, na kterých se pracuje. Pracovní program samozřejmě nezahrnuje úplně všechna témata, například eh, chceme předložit návrh týkající se eh, moderního eh, přístupu ke zdraví, to ještě v tomto roce. A jsem také připraven zodpovídat také otázky, které k tomu budete mít. Já, komisar John Daly. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za prezentaci témat, která máte na pořadu jednání. Děkuji také, že jste nám představil tendence, které se objevují. Samozřejmě životní prostředí je velmi žhavým tématem, ale zdraví je pro veřejnost ještě citlivějším tématem a některá z těch želízek v ohni jste už jmenoval. O slovo se přihlásilo více než 20 poslanců, takže prosím vás, dodržujte čas dvou minut, jinak by to bylo nespravedlivé vůči ostatním kolegům. Začneme tedy, pardon, tímto končím seznam řečníků, už tak je vás více než dost. Za EPP je zde Petr Líze. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři spoždění bylo omluveno, protože když někdo je v jiném grémiu Evropského parlamentu, tak je toto přijatelné. E, další omlouva, e, ta tady přijata v parlamentu e, nebude. Měl bych tři krátké otázky. Za prvé, ve, při svém slyšení jste hovořil o tom, že jsou to organizace pacientů, které chcete do budoucna více posílit a hlavně to mají být nezávislé organizace pacientů. Existují tady už konkrétní úvahy které byste nám dnes mohl sdělit. Za druhé, mluvil jste o tématu klonování. Právě jsme hovořili o nařízení o nových potravinách s kolegy Liotar a je tady zhoda v tom, že je tu separátní návrh Evropské komise, který si žádáte. Většina se dokonce vyjádřila proto, aby došlo k zákazu, eh, aby tam byl i zákaz v tomto eh, odděleném návrhu komise, ale chtěl bych vás poprosit, mm, abyste velice urychlili práci v komisi, protože se jinak s tímto nařízením o nových potravinách dostaneme do určitého konfliktu, pokud komise eh, vůbec nepředloží žádný návrh. Tedy detaily, to se musí Eh, vzít v úvahu eh, iniciativa komise, ale pokud chcete nařízení Novel Food eh, rychle schválit, tak potřebujeme separátní návrh komise a to co nejrychleji. A poslední třetí bod, mluvil jste o tabáku. Považuji to za správné, že v případě tabákových nebo směrnice o tabákových produktech zvažujete, jak bychom lidi mohli ochránit ještě více. Ale chtěl bych vás poprosit, abyste vyjasnil dvě věci. Za prvé, abychom eh, ve veřejných prostorách eh, neměli zákaz eh, kouření na evropské úrovni. Členské státy to chtěly udělat, ale myslím, že lidé reagují velice citlivě v otázkách ehm, subsidiarity ehm, jestli tady potřebujeme nějakou úpravu evropskou, tak pokud to uděláme, tak možná dosáhneme opaku. A prosím, můžete potvrdit, že Evropská komise v ehm, oblasti politiky škrtání přímých tabákových subvencí, že se toho bude držet Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji panu Dalimu mluvíme o tabáku a celé řadě jiných otázek, které mi leží na srdce a jsem potěšena tím, co jste řekl o tabáku, ale eh, chtěla bych se soustředit na eh, profil nutrientů, to jste také o tom mluvil. Už čekáme čtyři roky, jak víte, eh, na to, že komise přijde s nějakým takovýmto profilem. A to by znamenalo úroveň těchto nutrientů a byl tady návrh, který tady šlo, byly vysoké práhy, práh pro eh, sůl eh, a mm, eh, tuky. A já si myslím, že tady máme spotřebitelské organizace, například koblihy nebo ostatní. Tam by měly být určité požadavky a já si myslím, že toto je směšné. Pane komisaři, jak chcete zajistit to, aby cíle této legislativy budou naplněny, budou dosaženy? Děkuji, Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Já mám dvě otázky, které se týkají geneticky modifikovaných ehm, organismů. Hovořil jste o tom, že by to tedy mělo zůstat na národní úrovni. Pan předseda Barroso na tom velice lpí. Ale jak se toto propojí s žádostmi Rady ehm, ministrů životního prostředí z prosince 2008, která požádala o přehodnocení hodnotících metod především v rámci EFSA. A to souvisí i s mou druhou otázkou. A to je otázka, zda hodláte toto téma eh, odborných posudků předložit k jednání. Vyrozuměla jsem, eh, že se tady chcete spoléhat na eh, vědecké posudky což je dobře, samozřejmě za předpokladu, že důvěra v tyto odborné orgány skutečně bude naplněna za předpokladu, že jejich fungování bude transparentní. A já se tedy ptám, jak hodláte postupovat, zda chcete parlament zapojit do těchto úvah, zda chcete navrhnout určité změny, pokud jde o způsob fungování EFSA, tak, aby zdraví evropských spotřebitelů bylo zajištěno eh, a aby spotřebitelé měli skutečně důvěru v rozhodnutí přijímaná na evropské úrovni. Merci, Michel Rivasi. Merci, monsieur président. Euh, bienvenue. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Dali. Uh, dvě otázky. Hovořil jste o chřipce H1N1, že chcete provést určité hodnocení, že uděláte zprávu o tom, jak se přistupovalo k této chřipce. Chtěla bych vám říct, že my poslanci také chceme vykonat svou kontrolní pravomoc a požadujeme zřízení dočasného výboru. Máme v tomto ohledu více než 210 podpisů a já tedy doufám, že přístup komisaře a parlamentu se budou navzájem doplňovat. Pak tady mám také otázku o GMO. Protože překvapilo mě, já jsem vědkyně a bioložka a Překvapilo mě, že v jelích typu brambor je eh, gen neomycin, který je zajišťuje vlastně rezistenci vůči antibiotikům proti tuberkulóze. Je směrnice z roku 2001, eh, která vyžadovala, aby tento typ genu byl odstraněn ze všech produktů od roku 2004. A mě překvapilo, že když jste toto povolili, tak u této brambory přece je tento rezistenční gen a vy jste řekli, že to je vlastně pro, eh, určeno na výkrm zvířat, ale může to být vlastně používáno i eh, u eh, potravin pro lidi. A já bych se tady chtěla zeptat, proč jste odsouhlasil toto povolení, když to jde proti, nebo je to v rozporu se směrnicí z roku 2001. A dále bych chtěla vysvětlit, proč je tedy tato geneticky upravená brambora tak důležitá. Děkuji. Ještě než odpovíte Katika Liotár a potom vám dáme slovo. Já děkuji Uh, Děkuji. Pane komisaři, mám radost, že slyším, že potravinová politika se musí zlepšit. A to jak pro občany Evropské unie, tak tedy pro všechny. Mám ale ještě jednu souvislost. Pane Dary, posloucháte anebo si s někým povídáte? Dobře. Takže moje otázka. Je tomu přeci tak, že brzy budou zahájena vyjednávání se spojenými státy a ostatními týkajících se právních ustanoveních eh, o klonování a krmiva pro zvířata. Vyjednávání se budou zabývat strategiemi a tím, jak by se měly výsledky vyjednávání představit veřejnosti. Zde v parlamentu si děláme velké starosti o toto téma, protože jsme jasně řekli, že potřebujeme a chceme určitá pravidla pro tuto oblast. Zde mám například anonymní e-mail, který jsem obdržela. Eh, hovoří se v něm o tom, že nejdříve bychom měli se v Evropské unii zhodnout na nějakém stanovisku dříve, než začneme vyjednávání se spojenými státy. Předseda říká, děkuji vám za otázky a nyní, pane Dali, odpovězte, prosím. Um, uh, děkuji k pacientským organizacím a podpoře během mého slyšení. Ano, konstatoval jsem, že budeme zvažovat dokonce i nové možnosti toho, jak financovat e, tyto spotřebitelské a pacientské organizace. Takže toto jim zajistí nezávislost, která je pro nás velmi důležitá. V současné době zvažujeme a studujeme tyto možnosti a měli bychom pak eh, přijít eh, s určitými návrhy, kterých budete vydiskutovat s námi. Doufám, že to bude brzy. Klonování. Slíbili jsme zprávu do konce roku a eh, také ji dodáme do konce roku. A nevím, jaký e-mail vážená paní poslankyně Liotard zmiňovala, nemám kopii tohoto e-mailu, ale mohu říct s jistotou, že mm, se ne, nejsou žádná vyjednávání otevřená s USA nebo jinými stranami, um, co se týče um, ehm, vlastní klonování. Ale děláme následující dialog, který jsme vedli se všemi aktéry, také USA. USA byly také vyzvány k tomu, aby s námi vedli um, dialog k tomuto tématu, ale vyjednávání se nekonají. Ani nejsou plánována. Než Mm, budeme mít konkrétní politiku v Evropské unii, a pak mm, to budeme muset eh, obhájit, až se začne se vyjednáváním eh, tobák. Zákaz eh, kouření evropského, ano, chápu, že teď nemůžeme trvat na eh, legislativě eh, v tomto smyslu, ale i nadále budeme pokračovat v našem úsilí a pokusíme se přesvědčit co nejvíce našich členských států, aby ehm, eh, se také byly v souladu s našimi směrnicemi týkajícími se zákazu, pokud vím a doufám, že tady mám pravdu. Dotace eh, do eh, tabákových produktů byly ehm, odstraněny eh, z dotací zemědělce, tedy do příštího roku, od příštího roku a to nám ale způsobuje problém, protože, jak všichni víte, tak ehm, dotace do kampaně protikuřácké, ty pocházely z tohoto fondu. Eh, který z toho, co bylo dáno zemědělcům. A teď tyto fondy už nejsou k dispozici a s vaší pomocí musíme zajistit, abychom pokračovali, abychom eh, mohli eh, ještě to, to dotovat i nadále tuto protikuřáckou kampaň. K profilu nutrientů. Ano, zaslechl jsem kritický hlas že jsme nastavili příliš vysoké hranice nebo práhové hodnoty eh, těchto profilů nutrientů a zase eh, to já nemohu, to nejsou, nemohu potvrdit to standardy, nemáme vědecké důkazy a e, je tady systém, který posuzuje a který nám se mám, je mám takovým poradou v této otázce, jak jsem řekl ve svém projevu. Tady se hlasovalo pro odstranění e, nutrientských profilů z nařízení o nových potravinách. A to je něco, co bych já bych žádal tady o revizi, protože věříme, že profily eh, nutrientů jsou velice důležité eh, jako informace pro spotřebitele. My tady říkáme, že jakýkoliv produkt, který bude moci dostat na trh eh, a který bude příznivým pro spotřebitele, protože má určitou vlastnost, kterou vykazuje, tak by tento produkt se sám nemohl uplatnit na trhu jako takový bez toho, že by bylo zmíněno, zmíněny Prahy, Prahy těchto profilů. Eh, tedy pokud jsou přesaženy tyto Prahy a toto musí být konstatováno jako skutečnost, protože pokud nebudeme informovat spotřebitele o těchto eh, skutečnostech, tak si myslím, že to by nebude dobrá eh, služba spotřebitelům a věřím, že tady zvýšíme naše mm, možnosti. Nechceme, aby byli spotřebitelé zneužívání a chtěl bych eh, to pro, proti tomuto sem. A teď GMO, tady jsem už odpovídal na celou řadu otázek, které se týkají GMO ve výboru pro zemědělství, jak si dovedete představit. A Agri výbor, tam padla jedna výzva, eh, že bychom měli diskutovat o otázce GMO na vědecké úrovni, to, co nejvíce a jeden z poslanců dokonce ehm, žádalo to, aby se dal dohromady eh, výbory Envy a Agri, aby se vedl tento typ diskuze. A mohu říct, že jsem velice pro to, aby se otevřela takováto diskuze o těchto věcech, aby se o tom mluvilo otevřeně, takže my chápeme, o co tady jde, eh, jaké jsou dopady tohoto a jaké to může mít ještě eh, další konkrétní dopady Odborníci nám sdělili, že GMO, ty, které byly schváleny, jsou bezpečné. A e, naše e, jediná možnost akce je komise. E, tady jde o rozhodnutí rady a parlamentu. Musíme se pohnout v takovém směru, který nám byl naznačen právě důkazy a posouzeními z vědecké oblasti. Já jako komisař Nemohu jen tak libovolně dělat nějaká rozhodnutí na subjektivní bázi toho, co může být schváleno a co ne. A to je taky pro pořádku. Musím zůstat objektivní a musím se naprosto spolehnout na vědecké důkazy nebo radu expertů. A to právě děláme. Geny antimakrobiotické, tedy zase Anflora není pro spotřebu, Anflora eh, je produkt, který zůstane průmyslovým výrobkem. A věřím, že antimikrobiotické geny a celá otázka s tím spojená ehm, byla specificky analyzována a eh, diskutováno a posouzena nejenom tentokrát EFSO, ale i ECDC a Tady jde o to, aby oni sami předložili eh, posouzení eh, toho, eh, jestli, jestli Anflora je bezpečné nebo ne. A um, oni právě konstatovali, že to je bezpečný produkt H1N1. Jak jsem řekl, tady přicházíme s vlastním um, posouzením a mm, už jsme vyzvali i váš výbor k tomu, aby se zúčastnil našich přeskumů a Vítáme tato posouzení. Musíme být obezřetní. Dá pečlivě zacházet s touto otázkou. Protože bych ještě rád obrátil pozornost vaši na jednu věc. Pandemie eh, nastanou znovu a mm, já bych se velmi obával toho, eh, že způsob, jakým pak to budeme zvládat, protože analýza pandemie tentokrát eh, by mohla eh, vyprodukovat něco, čemu říkám syndrom vytí vlků v institucích naší a i ve členských státech. Protože způsob, jak zvládáme tuto otázku, by mohl vést k určitému vnímání toho, že prostě když přijde první informace, tak si jenom tak sedneme, opřeme se a nebudeme jednat tak rychle, jak bychom jednat měli. Protože toto by mohlo velice, a toto by mohlo velice ohrozit naše občany. Děkujeme. Tak pokud jde o GMO, už výbor Agri eh, o tom s mnou hovořil, jestli neuděláme nějakou společnou diskusi o GMO, takže to určitě zvážíme. Musíte teď hovořit, dál hovořit trochu stručněji, protože jinak nebudou moci všichni kolegové položit své otázky. François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, když vás poslouchám, tak vidím, že toho máte opravdu hodně na práci. Dovolte, abych požádala o pár zpřesnění, pokud jde o směrnici o přeshraniční zdravotní péči. Já jsem zpravodajkou pro tuto směrnici ve druhém čtení. Eh, španělské předsednictví Eh, řeklo, že tedy nám se vít vstříc. Členské státy, myslím, eh, až do 8. května mají možnost předkládat svá stanoviska. Došlo k určitému zablokování tady vlastně definice členského státu pojištění, problém britských důchodců, který žijí ve Španělsku, otázka poskytovatelů, eh, soukromých poskytovatelů péče, Eh, myslím, že tady ale činíme pokrok, tak abychom vyloučili poskytovatele v případě, že je tady eh, pochybnost o eh, bezpečnosti mm, poskytované péče. Pak je tady elektronické zdravotnictví. Jak se na to tváří členské státy, to by mě také zajímalo, jestli se vám daří je přesvědčit. Takže pane komisaři, prosím o všechna tato zpřesnění, tak abychom mohli potom za několik měsíců dobře diskutovat ve druhém čtení. A konečně, pokud jde o padělané léky, minulý týden jsme hlasovali, nebyla jsem eh, osobně příliš nadšená z výsledku hlasování, myslím, že jsme nebyli dostatečně nároční. Vzhledem k tomu, že jsme přijali eh, ten, tu možnost přebalování léků, tak bych se chtěla zeptat, zda se nedá uvažovat o tom, že by vznikly možnosti, jak zajistit lepší bezpečnost v případě, že proběhne toto přebalování léků. Můžete nějak přinést doplňující záruky? Děkuji. Eh, uh, ano, já mám otázku k veřejnému zdraví. EU zahájila společný výzkumný program v oblasti potravin a zdravotnictví, tak aby se zlepšila koordinace výzkumu týkající se chorob souvisejících s výživou. Souhlasil byste, pane komisaři, že podobný výzkum by měl být věnován i k dopadům spotřeby alkoholu na zdraví, protože to je třetí největší rizikový faktor pro předčasná úmrtí na světě. A pokud souhlasíte, jste přepraven Eh, navázat na závěry ze švédského předsednictví a podpory, podpořit akce na snižování škod způsobených alkoholem. Děkuji. Thank you, Renate Sommer. Ja, eh, schön, dass Sie da sind. Eh, pane komisaři, je dobře, že jste zde. Já se chci ještě vrátit eh, k tématu, které jste jmenoval. Víte, že výbor pro životní prostředí vypracoval systém značení eh, k výživové hodnotě. tato výživová hodnota, tedy to první značení, nebylo eh, zcela validní. Neměli jsme žádnou vědeckou, eh, vědecký podklad pro to, jak to značit. Já jsem si jistá, že i to druhé téma musíme pojistit. Samozřejmě, že to musí být dobré pro spotřebitele, musíme mm, provozovat takovou reklamu, která ho nebude uvádět v omyl, ale v souvislosti s tím, že nemáme validní výživové značení, by to vedlo k omylu. E, toto výživové značení je, není nezbytně nutné k tomu, abychom hodnotili ta, ty reklamní výpovědi, jestli jsou správné nebo dobré. Je to úplně jedno, jestli ten produkt obsahuje ne, tuky nebo něco jiného nebo ne. My jsme proto, abychom nerozhodovali o tom, jestli potraviny jsou dobré nebo ne. Spotřebitel by se měl na základě toho značení sám rozhodnout, co chce kupovat a co ne, takže potřebujeme transparentnost a myslíme si, že to značení, jestli jsou potraviny dobré nebo špatné, je nepotřebné a je také velmi nebezpečné. Mám ale ještě jednu otázku k připouštění EFSOU těch výpovědí o potravinách. EFSA už eh, má rok, rok a půl spoždění a ještě minimálně rok a půl nebo dokonce déle bude potřebovat k tomu, aby vypracovala seznam eh, přípustných reklamních eh, výpovědí. Nyní chce komise postupovat k postupnému zveřejnění toho seznamu a to vede ke zkreslení trhu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já bych se chtěla zmínit o třech otázkách. Za prvé bych se chtěl vrátit k chřipce H1N1. Pokaždé, když mluvíte o tomto tématu, říkáte, že to je pandemie, ale teď ve světě všichni vědí, že, tato, že to byla epidemie, která byla mnohem méně smrtící než klasická sezónní chřipka. Takže myslím, že je důležité, když taková autorita, jako vy hovoří o tomto tématu, skutečně je důležité, abyste používali tedy vhodná slova, která odpovídají situaci. A jak jste eh, uvedl zcela právem, Eh, ten přístup, tak jak jsme ho zaznamenali, bohužel hrozí, že vyvolá u obyvatel pochybnosti, pokud jde o budoucí pandemie, protože bohužel pravděpodobně vypuknou v budoucnu určité pandemie. A je tedy důležité, abychom byli schopni zajistit, že ve spolupráci s komisí, jak připomněla Michelle Rivazi a jak navrhuje i předseda komise, aby prostě existovala určitá instance, která umožní nebo která uklidní všechny Evropany a Evropanky a vysvětlí jim, co se skutečně stalo. Za druhé, informování pacientů. Eh, proběhla výměna dopisů mezi vámi, předsedou výboru Lajnenem Eh, ohledně tohoto tématu a já úplně nerozumím vašemu stanovisku. Eh, chcete, abychom zašli dále v informování pacientů a chcete, aby tedy byla, eh, aby uživatelské výbory měly nezávislé postav, postavení, ale ten text, tak jak teď máme na stole, to neumožní. A pak je tady také právní problém s tím související, takže můžete prosím zpřesnit tuto otázku. Děkuji. Richard Zebr tady teď není. Pane předsedo, dovolte mi, abych se vrátil, pane komisaři, k GMO produktům. Existuje mezinárodní skupina zemědělců, která si žádá moratorium. Ptá ehm, se používání jakýchkoliv nových ehm, produktů GMO. V roce 2008 eh, komise zaujala analogické stanovisko. Musíte naslouchat tomu, co eh, říkají vědci o těchto věcech. IFCA, Evropská eh, agentura pro bezpečnost potravin, zjevně je nezávislá, ale zdá se, že teď um, E, skryje názory e, průmyslu. E, nová politika komise, myslím, se musí změnit, protože zdá se preferuje oddělování licencí pro používání GMO, přestože tady existují vědecké pochyby, které byly o těchto produktech vyjádřeny. Takže myslím, že musíme zajistit to, že Způsob, jakým vědci prošetřují tyto otázky, na ten bychom se měli velice pečlivě podívat, protože bezpečnost občanů musí být naší hlavní prioritou. Neměli bychom, eh, eh, tedy EFSA se musí podívat na dlouhodobé dopady používání eh, GMO, ale zdá se, že vy ignorujete celou řadu eh, těchto negativních pohledů na věc. Existují nějaké plány, jak se mm, eh, budete zohledňovat mm, názory, které se předkládá, protože myslím si, že tady existuje eh, otázka konfliktu zájmu. Tedy máte zájem na tom, že se rozšíří toto moratorium používání GMO? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Už jsme slyšeli, jak široké pole úloh máte před sebou a už jsme také dnes hovořili o pandemii křipky, o epidemii pandemii. Já bych ráda slyšela něco konkrétnějšího k očkování. Uh, Zjistilo se, že v Evropě je míra pro očkování v příliš v nízkých eh, hodnotách a obzvláště u dětí. To má různé příčiny. Z eh, části jde o to, že například zarděnky, spalničky a ostatní nemoci platí u obyvatelstva za vymícené, ale na druhé straně eh, díky zvyšujícímu se nebo nárůstu turismu cestování a otevřeným hranicím tyto nemoci znovu teď se u nás objevují. Co komise eh, plánuje, nehledě na jednotlivé očkovací plány jednotlivých členských zemí, co plánuje pro eh, výši pro očkování dětí v Evropě? Prosím, kdybyste mohl odpovědět co nejstručněji. Máte teď možnost. Děkuji, pane předsedo. Přeshraniční poskytování zdravotní péče, ano, jednali jsme se španělským předsednictvím a oni mm, velmi pozitivně na to reagují. je to pozitivní výhled. V zásadě posledních na poslední setkání ministru zdravotnictví rozdali návrh takové studie. Já si myslím, že jsou tady v tom obsaženy prvky možné dohody, které by se mohlo, která by mohla být um, uzavřena do června, až se tato otázka dostane na pořad uh, dne, uh, který jde o schválení při druhém čtení. V tomto jsem optimistický, ale zdá se, že tady je vhodné prostředí pro takovýto uh, vývoj. Veřejné zdraví, ano. Souhlasím s tím, že by měl být proveden výzkum Um, o mm, důsledcích eh, takovýchto eh, produktů, jako je alkohol, které ohrožují zdraví. Já si myslím, že to je další velké téma, které má dopad na zdraví lidí. A je to oblast, v které bychom měli eh, rovněž pracovat dále, ale musím konstatovat, že a to zopakuji stále, že je celá řada mm, omezení eh, strojů eh, a my se pokusíme umožnit My se pokusíme o to, aby došlo k pohybu, aby se věci dostaly do chodu, právě jako ty mm, to, co no, ovlivňuje zdraví, nejenom, nejenom e, průzkum, ale také kampaně zdravotní. Já si myslím, že to je důležité. Komise může přispět hodně preventivních opatření. Je to oblast, která nejen e, učiní zdraví trvalejším a v konečné instanci, ale také nám to napomůže snížit nerovnosti v oblasti zdraví. Profily nutrientů, nutrientské tak ty, které byly stanoveny, v zásadě byly založeny na vědeckých posouzení, které pracovala EFSA a komise tady udělala posouzení dopadu, zvážila věci, byly vybrány mm, ty profily, ale my musíme zároveň jednu věc říct jasně, tak abychom eh, to rozuměli. Eh, tento profil nebyl začleněn do požadavků. Je to otázka okamžiku, kdy byl takovýto Eh, my musíme schválit tyto požadavky, ale eh, pak eh, nebude možné toto dostat mm, separátně na trh, ale pokud to překročí práhy těchto profilů, tak to musí být stanoveno také. To je v zásadě to, s čím jsme přišli, bylo by logické toto udělat a férové a také by to bylo férové vůči spotřebitelům. A pak H1N1. Ehm, ano, bylo řečeno, že to je eh, pandemie a zase mm, co nastalo v prvním měsíci tohoto vývoje. Došlo k rychlé akci všemi, který se to týkalo, očkování, ehm, tomu došlo mm, daleko v rychlejším tempu, než mm, cokoliv, co se odehrálo předtím a jeden z dopadů. E, nízké um- no, úmrtnosti, e, nechci tady hrát boha, ale já myslím si, že jeden z, jedna z možností je v tom, že jsme jednali právě, jedna z příčin je v tom, že jsme jednali tak, jak jsme jednali. Kdybychom nebyli jednali, kdybychom toto byli považovali za mm, běžnou sezónní chřipku, která pomine, tak by dopady mohly být daleko více zničující. Takže musíme začít eh, s analýzou tohoto. Musíme to intenzivněji analyzovat tak, abychom eh, zabezpečili to, že zvládneme tyto otázky a to nejobjektivnějším způsobem. Souhlasím s tím, že očkování Ehm, nebylo považováno úplně za nezbytné v mnoha členských státech a mezi mnoha lidmi, ale eh, dopady, před kterými teď stojíme, mm, například se podívejme na eh, situaci v Bulharsku minulý týden a to je něco, co musíme, v tom musíme opračovat, pokračovat, musíme eh, na to tlačit. Očkování je způsob, jak zmírnit takové choroby a mm, i nadále musíme propagovat tuto myšlenku. Ehm, informace pacientům. Ano, říkáme toto. Nasloucháme tomu, co ehm, říká parlament ehm, v, tomto, v této fázi a rádi bychom, aby parlament i nadále pokračoval eh, ve svých diskuzích. Už jsme zaznamenali některé části této diskuze a pozměňovací návrhy, které byly předloženy, mám, pro mě to celé má smysl. Věřím, že toto posuneme ku předu. Ehm, to jsou pozměňovací návrhy, které byly předloženy vaším výborem eh, k tomuto balíčku. Děkuji. Katrin Sulí. Merci, monsieur président. Monsieur le commissaire, euh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, máte opravdu mnoho úkolů, které pokrývají celou škálu věcí. Se zájmem eh, jsem se vyslechla, že se zajímáte i o zdraví zvířat po zavedení Lisabonské smlouvy to teď spadá pod článek 13, podle kterého společenství a členské státy plně přihlížejí k potřebám zdraví zvířat. Jaký tedy konkrétně bude váš program a vaše činnost jakožto komisaře, abyste zajistil, že tyto ambice budou skutečně naplněny? A konkrétně pokud jde o výzkum a testy v oboru kosmetiky, tyto testy oproti lékařskému výzkumu by se mohly provádět bez testování na zvířatech a tam se zda tedy bude revidována směrnice o kosmetice a ta ustanovení, která se týkají testů na zvířatech. Děkuji. Merci beaucoup, Mario Pirillo. Grazie, signor presidente, signor... Děkuji vám. Pane komisaři, já bych se rád zeptal, jestli zamýšlíte zahájit iniciativy týkající se problémů s duševním vlastnictvím. To je a duševního zdraví. V této oblasti jsou velmi závažné problémy a mě by zajímalo, jestli i v oblasti psychiatrie, duševního zdraví probíhá vědecký výzkum, jestli používáte dostupné prostředky. Vy jste hovořil o vědeckých průzkumech, na kterých zakládáte. V různých členských státech doslo se vyskytují různé eh, situace, dochází ke spožděním v této oblasti, ale i k výjimečnému postupu ku předu. Děkuji, pane komisaři, za vaše vysvětlení k programu. Evropská unie má velice dobrou úroveň bezpečnosti potraviny, má vynikající zákony, které tento parlament podpořil a je třeba zpřísňuje oproti návrhům komise. Ale potraviny, které jíme v Evropě, nevždy jsou v Evropě vyrobené. Dovážíme potraviny, které nesplňují e, zákony Někdy je to proto, že Světová obchodní organizace nám neumožňuje zakázat vstup takovýchto potravin na naše území a někdy to je proto, že nekontrolujeme ani místo určení, ani původ. Jedná se třeba o rybí konzervy, které přicházejí z jeho východní Asie. Má komise nějaké návrhy, e, které by umožnily vyřešit tento problém? Pokud jde o klonovaná zvířata, hlasovali jsme proto, aby z návrhu o nových potravinách vlastně to bylo staženo a chceme, aby komise předložila nový návrh, který zakazuje používání klonovaných zvířat v potravinách. E, může nám komise tedy předložit takový návrh? Může to udělat, aby se skutečně zakázalo používání klonovaných zvířat, u těch, který, o kterých víme, že jsou klonovaná. A pokud jde o vlastně potomky klonovaných zvířat, ty by také měly být zakázáni u potraviny, potravin pro lidi. Jak to ale budeme kontrolovat? Jak budeme kontrolovat, jestli to zvíře pochází z klonovaného zvířete nebo ne? Jak by se to mohlo dělat? Jaké navrhujete jako komise řešení? A ještě poslední věc. Pan předseda přerušuje paní Bernadette Paní. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane komisaři, několikrát se hovořilo o směrnici o přeshraniční péči. Já jsem byla eh, navrhovatelkou stanoviska na výboru IMCO a v mé zprávě z vlastního podnětu jsem požádala o to, aby EU přihlédla k obrovskému úkolu do budoucna, který souvisí se stárnutím obyvatel a se zdravotní péčí, kterou toto stárnoucí obyvatelstvo bude potřebovat. Samozřejmě ti lidé často se stěhují na stáří za hranice své rodné země. Vím, že španělské předsednictví k tomu zaujímá vstřícný postoj váš předchůdce chtěl čekat, vyčkat. Já se tedy ptám, co vy chcete tento text vlastně rozšířit i, o problematiku, protože ty tato zdravotní péče a příslušné služby eh, vytvářejí pracovní místa, znamenají sociální soudržnost, takže hodláte se zaměřit i na tuto otázku starnoucího obyvatelstva. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana komisaře. Ano, tady jde o první eh, povolování produktu GMO, je to první eh, eh, systém povolování od roku 1998, ale to jsou rozhodnutí, která budou učiněna a založena na vědeckých poznatcích. A samozřejmě tyto vědecké poznatky musí být spolehlivé. A e, komise konstatovala, že toto rozhodnutí o Anforinu bylo vlastně založeno na e, dalších vědeckých poznacích a důkazech. Je pravda, že komise e, měla dvě studie z EFSA, a sice o bramborech, ale také je pravda, že tento široce rozšířené studie byly považovány za nespolehlivé. A pak byla zadána třetí. Já si myslím, že musí někdo jiný ještě zvážit spolehlivost těchto studií, někdo z EMEA. Pokud eh, máme pokračovat, eh, tedy pokud to eh, bylo spolehlivé, tyto studie, tak proč žádala komise o to, aby byly vypracovány nové? Děkuji. Aně Weisgerber. Děkuji, já mám několik krátkých otázek. První se týká potravinových imitátů a napodobenin. Pane komisaři, ráda bych vám poděkovala. Tehdy při tom slyšení jste zřetelně řekl, že budete zastupovat lepší označování imitátů, protože imitát je podvod a spotřebitel je tím klamán. Já bych se ráda zeptala, jak to vypadá v komisi, jaký je stav věcí k tomuto tématu. Výbor pro životní prostředí se vyslovil zřetelně pro. Já jsem slyšela o eventuální různých právních problémech se slovem imitát. Myslím, že to není úplně nutné, ale myslím, že by bylo možné najít jiná eh, jiná řešení, například vyrobeno z rostlinného tuku místo síra. Myslím, že je možné nalézt dobré formulace. Druhá otázka, geneticky modifikované organismy. Dnes už jsme o tom hovořili. Já mám velkou radost, že předseda komise Barroso a vy podporujete aktivity eh, oblasti toho, že se členské státy mají sami rozhodnout, jestli chtějí eh, produkovat geneticky modifikované potraviny a tak dále. Zajímá mě, jestli tyto plány už mají nějakou konkrétní podobu a jestli tento návrh může navrhovat i e, rozhodnutí o tom, že by mohly rozhodovat sami regiony uvnitř členských států. Otázkou tedy zůstává, jestli to umožní vůbec Evropská unie. Další otázka je, jsou informace pro pacienty. Já se vyslovuji pro informovaného pacienta. Můj návrh je, abychom vytvořili internetovou platformu, která bude dobře prověřována a umožní pacientovi, aby se rozsáhle informoval o léčivých přípravcích, ale i o metodách metodách léčeb různých nemocí. Eh, tato otázka už byla eh, zpracovávána a my to ve výboru budeme také eh, odhlasovávat. I mě jenom zajímá, jak se k tomu stavíte vy. Děkuji, slovo má Antonia Pavanová. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dalí, že jste tady. Mám tři stručné otázky, na které mě velice zajímá odpověď. Za prvé, starnoucí populace a krize, která ohrožuje naše zdravotní systémy. Máte v úmyslu vyzvat členské státy, eh, pokud jde o jejich plán připravenosti na rizika Eh, a na schopnost zajišťovat základní zdravotní péči, protože to samozřejmě má vliv eh, i na přístup ke zdravotnictví. Za druhé, jaké máte plány s digitální agendou a s elektronickým zdravotnictvím? A za třetí, máte nějaké další představy či návrhy týkající se klinické efektivity farmaceutických eh, výrobků, nebo chcete provádět nová technologická hodnocení u takovýchto léčiv? Děkuji. Děkuji a poslední otázka. Kolega Belie. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dalí. Myslíme, že se hodně hovořilo o GMO dnes dopoledne. Eh, my všichni sdílíme odpovědnost zajistit účinnou a harmonizovanou ochranu Evropanů přes hygienickými a ekologickými riziky souvisejícími eh, s pěstováním a prodejem GMO. Já mám dnes takové přání a otázku. Chtěla bych vás upozornit, na problémy týkající se transparentnosti informací a přístupu k nim, pokud jde o vědecká hodnocení, která provádí EFSA a pokud jde o označování výrobků, které mohou obsahovat GMO. Náš výbor dnes ráno schválil ustanovení, které se týká označování masa, které pochází ze zvířat, které byly krmeny GMO je to taková úplně nej, to nejmenší minimální věc a my doufáme, že komise nahradí ty nedostatky, které stále ještě panují v označování. Pokud jde o vědecké uh, hodnocení, říkal jste, že komise se při rozhodování opírá o vědecké poznatky, ale uh, EFSA samotná uznává, že vědecká hodnocení, která se prováděla u GMO, nezahrnují hygienická a ekologická rizika z dlouhodobého hlediska, že hodnocení EFSA pomíjejí um, opačné vědecké posudky, které zpracovávají jiné organizace, že je dnes nemožné získat testy, metodiky a protokoly, které by zajistily uh, občanskou i vědeckou kontrolu tohoto hm, hodnocení a vzhledem tedy k nedostatku e, této transparentnosti a pokrytí více oborů, vzhledem k tomu, že existují rizika pro evropské občany, pro zdraví a životní prostředí, takže se ptám, pane Dali, jaké jsou podmínky pro používání principu předběžné opatrnosti. Předseda řečnici přerušil. Děkuji, porozuměli jsme vaší otázce. Takže navrhuji, abyste udělal to, co kolega Potočník, to znamená odpovídat, co stihnete a na zbytek pošlete písemné odpovědi, takže máte ještě zhruba 3-4 minutky eh, na to, co eh, nám chcete říct a zbytek udělejte písemně. On eh, farmaceutické. Farmaceutické vyhodnocení farmaceutik. Ano, souhlasím s tím, že bychom eh, měli eh, zabývat eh, jejich účinností a nejenom pracovat s bezpečností, ale myslím si, že toto je velmi důležitá otázka, otázka stárnutí. Ano, to je jedno z mých, z mých hlavních priorit mm, během těchto pěti let. Myslím si, že to je základ, na kterém musíme Eh, zajistit eh, trvale udržitelný zdravotní systémy, musíme se postarat o otázku eh, stárnutí stárnoucích lidí a zajistit, aby zdravé stárnutí bylo jedno z hlavních priorit v tomto legislativním období a nejenom zdravé e, stánutí, ale produktivní stánutí, protože musíme zůstat e, e, zdraví a myslím si, že toto je také důležité a zdraví je skutečně velmi důležitým faktorem v celé tematice stárnutí a jsem rád, že španělské předsednictví například přišlo s revizí této iniciativy přeshraniční poskytování péče a že znovu tady bylo revidováno to, co my jsme navrhli jako komise. My chceme mít koordinaci koordinovanější eh, možnosti a zajistit, aby eh, toto bylo protlačeno, posunuto kupředu jako něco, na čem na tomto základě by měly fungovat vzájemně systémy v různých státech. Informace pacientům, ano, jsem potěšen návrhem, eh, který přišel z výboru Envy. Je důležité mít takový portál, platformu, to bude takový filtr, Um, pro společnosti farmaceutické, které musí přicházet s těmi informacemi a pacienti by měli být ochráněni um, před um, nesprávným marketingem a toto Tady je dobrá úroveň informovanosti pro spotřebitele důležitá. Poslední poznámka k GMO, toto nechám a potom na ostatní otázky odpovím, jak řekl pan předseda písemně. Nemůžeme udělat taková jednorázová paušální, paušální posudky, jestli, jsou, jestli studie EFSA jsou spolehlivé. EFSA organizace, kterou máme v rámci našich institucí a pokud jsou tu nějaké e, e, otázky, na které by se EFSA, měli bychom se na ně podívat, měli bychom je analyzovat, a já si myslím, já jsem navštívil EFSU nedávno a jedna z otázek, kterou jsem nadnesl sám, bylo toto, že bych rád měl permanentnější funkce no, ověřování nezávislosti informací, které přicházejí eh, z nejrůznějších výborů, které fungují v rámci EFSA systému. A proto musíme posílit eh, tuto organizaci a ne demonizovat ji eh, v jejich rozhodnutí. Děkuji vám. Ano, pane komisaři, děkuji vám za to, že jste eh, prezentoval eh, své myšlenky, že jste odpověděl na většinu eh, otázek. Další přijde v písemné podobě. Jsem si jist, že budeme pokračovat v této diskusi o nejrůznějších ehm, aspektech, takže doufám,